Ladies and gentlemen, please be seated. We start uh, the... Uh... Dámy a pánové, myslím, že teď uh, máme velmi zajímavé, eh, možná trochu dlouhé zasedání našeho podvýboru pro bezpečnost. Nejprve mi dovolte, abych eh, to zahájila tím, že vám předložím ke schválení návrh eh, pořadu jednání. A vzhledem k tomu, že nikdo nemá žádné připomínky, tak byl pořád tento program za schválený. Eh, dovolte mi ještě vám připomenout, že tam došlo k jedné změně, bod číslo 4, což je provádění minských dohod. a výměna názoru s ukrajinským velvyslancem eh, panem Lisevem a panem Vilgamem, ředitelem eh, této sekce v eh, Evropské službě pro vnější činnost. Tak to teď bude předmětem také delegace mezi parlamentního zasedání NATO Ukrajina eh, v Budapešti. A pokud s touto změnou souhlasíte, tak to také budu považovat za schválené. Dovolte bych vám ještě připomněla, že naše zasedání se vysílá na internetu a k jazykovým otázkám bych chtěla říci, že byly zohledněny jazykové priority řádných členů tohoto podvýboru. A nyní se ptám eh, členů, jestli mohou také schválit zápis zasedání SEDE z 16. dubna a z 6. května. Máte také ještě příležitost do konce dnešního odpoledne eh, vyjádřit své připomínky. Pokud nebudete mít žádné připomínky, tak i v tomto případě ten zápis bude považován za schválený. A nyní mi dovolte, abych pokračovala s naším programem. Jsme u bodu čtyři. Ještě jednou bych tady chtěla přivítat velvyslance Lisejeva. zástupce EAS pro Rusko a východní partnerství, pana Gunara Biganda. Takže prosím, vaše excelence, pane řediteli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně vážení poslanci. Já se eh, ještě chci eh, omluvit. Chtěla bych říci, že tento, toto zasedání probíhá v součinnosti s delegací Evropského parlamentu pro s Ukrajinou a proto tady máme i předsedu této delegace, pana Plenkoviče a určitě i on dostane za okamžik eh, slovo, ale nejprve tedy bude hovořit pan velvyslanec. Vy eh, přijdete na řadu jako třetí, jestli souhlasíte. Děkuji vám, paní Fotiga. Děkuji za to, že jste mi dala slovo. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, paní Fotiga, paní, eh, panu Plenkovičovi za zorganizování této výměny názoru. Já si myslím, že to je dobrá příležitost, jak si udělat přehled o provádění dohody z Minsku. A také bychom eh, mohli diskutovat o tom, jaká dotečná opatření by mohla Evropa přijmout. Vážení přáteli, Ukrajina považuje dohodu z Minsku za jedinou cestu k míru a striktně eh, dodržuje je, její ustanovení. My jsme připraveni vést komplexní dialog a e, věříme, že i ruská strana je připravena se na tom podílet. Přesto, že příměří se každodenně porušuje, tak my, Ukrajinci, plníme povinnosti, e, které vyplývají z eskalace napětí na stranách. Přijali jsme už ta politická opatření stanovena v Minské dohodě, například decentralizace probíhá Stejně tak pracovní podskupina začíná už připravovat eh, místní volby a eh, regeneraci eh, Donbaské oblasti a poskytování humanitární pomoci. Stejně tak jsme přijali amnestii a zvláštní statut Donbaské oblasti. To bylo přijato ukrajinským parlamentem. takže by se mohlo zdát, že provádění dohody z Minsku probíhá správným způsobem, ale to není pravda, protože bohužel Eh, ruská strana naprosto ignoruje své závazky tím, že aplikuje takzvanou salámovou techniku, tím, že dobývá malé vesnice jednu po druhé, mm, aby nedošlo k odvetě a vyžaduje si ústupky na Ukrajině, to jak územní, tak i politické. Takže místo striktního dodržování příměří Rusko a jeho Kati se snaží eskalovat tuto konfrontaci. Od 15. února tohoto roku byly eh, ukrajinské pozice na frontové linii ostřelovány a bombardovány více než 5000krát, včetně těžkými zbraněmi a eh, více než 100 ukrajinských vojáků přišlo o život a 500 bylo zraněno. Nedávný útok na ukrajinské síly okolí Ukrajinky Marinky pardon, zahrnovaly více než tisíce vojáků a tanků na ruské straně. V posledních dnech jsme dostali nové varovné zprávy týkající se koncentrace vojenských sil eh, v různých směrech eh, místo výměny všech rukojmích a nelegálně zadržených osob na principu všichni za všechny je pořád více než 319 eh, ukrajinských občanů v zajetí a kromě toho i 30 eh, ukrajinských politických vězňů je zadržováno eh, v Rusku, včetně, včetně Nadě Savčenko. Místo toho, aby došlo ke stažení vojenských sil z ukrajinského území, Rusko pokračuje v dodávání vojenského personálu a zbraní. V současnosti je tady eh, v této oblasti 42 tisíc vojáků, včetně více než 9 tisíků eh, regulárních voj, eh, ruských vojáků. Je tady 500 tanků, 900 děl, raket a bez toho, aby se zprostředkoval dialog o konání místních voleb, se Rusko snaží vykolejit mírový proces. Rusko narušuje zasedání trilaterální kontaktní skupiny a jejich tematických podskupin. Mise ODIR neměla možnost navštívit některé oblasti Donbasu, aby mohla připravovat tady konání místních voleb. A stejně tak Rusko odmítá přijetí mezinárodního mechanismu pro doručování humanitární pomoci. Rusko již poslalo asi 28. tzv. humanitární konvoj do Donbasu. A úspěch mírového procesu eh, musí vyplývat z obnovení eh, hranice, což musí vést k přerušení dodávek zbraní do toho regionu. Už po několikáté ruská strana odmítá eh, schválit ten přístup zástupců PSE do všech těchto oblastí, které jsou pod ruskou kontrolou, no proto bychom také směli čekat nárůst pokusu o destabilizaci interní situace na Ukrajině. Ruské skupiny pravidelně jezdí na Ukrajině a provádí tady nelegální činnost. Rusko také chce získat pozemní koridor na Krym, ale nemá dostatek zdrojů na to, aby kontrolovalo tento 700 km dlouhý koridor. A proto dochází k destabilizaci Eh, na některých místech Ukrajiny. Tomu dávají přednost. Hovoří se o Mikolajev, Odessa, Mariupolu a eh, ruské jednotky eh, nadále terorizují civilní obyvatele a ničí důležitou infrastrukturu. Například došlo minulý týden ke zničení plynovodu, což připravilo asi půl milionu obyvatel Mariupolu, Beriansku a Volnovacha o dodávky plynu na několik dní. Cílem Kremlu eh, je narušení emického procesu tím, eh, že vina bude přisouzena ukrajinské straně. Pouze díky preventivním opatřením eh, ukrajinských odbrojených jednotek se podařilo udržet mírový proces naživu tím, že jsme projevili uměřený přístup, eh, ale to nebude stačit. Pro držení stability povede to ke zvýšení ztrát na ukrajinské straně. To, že Rusko ignoruje závazky, ke kterým přistoupili v Minsku, by nás mělo zbavit iluzí o eh, jednání ruské strany. Sliby by měly být převedeny do reality. Neměli bychom eh, předstírat, že se na východě Ukrajiny neděje nic vážného. Protože nedostatek rozhodného jednání v těchto dnech by mohlo vést k rozpoutání eh, ohně a potom by to vyžadovalo ještě větší úsilí, jak to udržet eh, v mezích. Už jsem řekl několikrát, že musíme se soustředit na pět důležitých pilířů. Za prvé posilovat jednotu Evropské unie s Ukrajinou, za druhé budovat transatlantickou solidaritu, za třetí potřeba vyvíjet více diplomatického úsilí a tlaku na ruskou stranu, za čtvrté třeba investovat do ukrajinské budoucnosti a za páté potřeba motivovat Rusko proto, aby dodržovalo mezinárodní právo aby přijalo restriktivní opatření. Vzhledem k tomu, že došlo k vysokému počtu provokací, tak je na čase se vážně zamyslet nad zaváděním nových sankcí, aby se zabránilo další eskalaci konfliktu. Útak na Mariupolu nemůže být eh, tím spouštěčem. Musíme eh, zabránit novým útokům. Nemůžeme dovolit eh, novou tragédii, jak tomu bylo eh, v případě sestřelení letadla MH17. A proto by tyto oblasti měly dostat eh, včasnější pomoc, protože nedostatek reakce bude považován za appeasement a eh, bude to chápáno jako výzva k dalším krokům. Měli bychom zvážit možnost, všechny možnosti, které by vedly k uplatnění německých dohod. A dále bych se chtěl zmínit takzvané měkké síly Evropské unie. Měli bychom předložit eh, alternativu takzvanému ruskému světu. Měli bychom nabídnout alternativu lidem, kteří žijí na okupovaných územích. Měli bychom zavést bezvízový styk pro ukrajinské občany a dále dát více viditelnosti ukrajinské vlajce v, na východě a jihu Ukrajiny. A dále je potřeba vypracovat strategii, která by eh, se snažila zvrátit dopady ruské propagandy a dále je potřeba povzbudit nejambicioznější státy východního partnerství. Nyní mi dovolte abych eh, se dostal k potenciálu tzv. tvrdé moci Evropské unie, zejména v oblasti společné zahraniční bezpečnostní politiky, což by mohlo obsahovat následující kroky. Například poskytnout i krajině údaje z evropských satelitních center, které by zajistily vizuální kontrolu hranice s Ruskem. Dále by šlo posílet, eh, posílit eh, mandát poradní mise Evropské unie Dále by se mohly posílit bezpečnostní mise v souladu s tím, co navrhl eh, prezident Ukrajiny. Je důležité konstatovat, že tyto iniciativy by nebyly v rozporu s Minskou dohodou, pouze by posílili její provádění, stejně tak eh, by to nevedlo podkopání kompetencí OBSE v terénu a Šlo by se zaměřit na bezpečnostní aspekty této situace, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení. Potřeba vyplnit eh, bezpečnostní vakuum během přechodného období eh, v oblasti Donbasu. Většina z vás bude souhlasit s tím, že mandát eh, mise OBS je příliš úzce vymezený, aby mohl na pomoci provádění minské dohody soustředí se pouze na monitorování, přiměření a ověřování stahování zbraní mnoho aspektů mírového procesu je pořád nevyřešeno. A proto bych se chtěl zmínit pouze o několika oblastech, kde Ukrajina vážně potřebuje podporu Evropské unie a e, zkušenost s řešením těchto konfliktů. Za prvé to e, výcvik bezpečnostních složek, aby mohli vzdorovat ruským aktivitám. Za druhé výcvik eh, tzv. lidových milicí, které se předpokládají v minských dohodách. Za třetí eh, eh, rekonstrukce a regenerace no, území, které již bylo vráceno pod vládu Ukrajiny. Dále vytvoření bezpečného prostředí pro experty OBC e a ODIR, tak aby mohli monitorovat místní volby, které se mají konat podle dohody z Minsku. Dalším náhavým bodem je doručení humanitární pomoci na okupovaná území a v neposlední řadě Německo a Francie v únoru přijali závazek poskytnout technickou pomoc pro obnovení bankovních služeb v Donbasu tím, že by se eh, využil mezinárodní mechanismus pro výplatu sociálních dávek a já se chci zeptat, jak můžeme dohlednout na dodržení, dodržení těchto závazků. Je celá řada aktivit, které by mohly prováděny podle CSDP. V květnu také mise SBOP navštívila Ukrajinu, by se vyjádřila k návrhům ukrajinské strany. To byl dobrý začátek, ale teď se nic neděje. A proto bych chtěl připomenout také zprávu Evropského parlamentu o Eh, společné zahraniční bezpečnostní politice. Tato zpráva byla přijata 21. května. V této zprávě se vyjadřuje politování nad eh, tím, jak omezená je intervence této politiky. Také velmi silně podporuji další závěr této zprávy, který říká, že Evropská unie má více nástrojů a více potenciálního vlivu než eh, jiný jedna mezinárodní organizace pro urovnání konfliktu zahraniční a bezpečnostní politika by mohla zaujmout komplexní přístup společně s dalšími nástroji, které má Evropská unie k dispozici. A proto je důležité zajistit, aby přístup Evropské unie k situaci na Ukrajině byl relevantní a aby odpovídal roli, kterou Evropa může hrát v řešení konfliktu. Silná reakce Evropy na agresivní jednání Ruska je nezbytnou podmínkou pro vyřešení konfliktu na Ukrajině. A také bude potřeba investovat ukrajinské budoucnosti, aby docházelo ke změnám v celém regionu. A na závěr chci říct, abychom zajistili účinnou implementaci mírového procesu, tak je nesmírně důležité, aby Evropská unie eh, zjistila, jaká je eh, tady situace v terénu, aby navštívila ty regiony dotčené konfliktem. Já bych chtěl ještě jednou vyjádřit svoji vděčnost poslancům, kteří eh, navštívili eh, tuto oblast široky, nehorlivku a tak dále. Chtěl bych vás eh, znovu vyzvat na návštěvě Ukrajiny a chtěl bych také říci, že my na Ukrajině očekáváme, že vysoká představitelka Morgerini navštíví Ukrajinu v nejbližší době aby se mohla seznámit s pokrokem, který Ukrajina dosáhla v posledních sedmi měsících, které uplynuly od těch předchozí návštěvy Ukrajiny. Thank you, ambassador. Děkujeme, vážený pane velvyslanče, a nyní pan Děkuji za slovo. Po této velice, těchto velice jasných a silných eh, slovech pana velvyslance Teď eh, promluvím. Já, on je také mým eh, blízkým přítelem a práce, kterou eh, teď odvádí, tu mnozí z nás velice silně oceňují. Dnes máme hovořit o provádění tzv. minských dohod. Zcela jistě to není tím není to to nejdůležitější téma pro Evropský parlament, je to nejdůležitější téma pro ty strany Minské dohody, a které tam mají své vlastní zájmy. Chtěla bych vás informovat o tom, že máme tedy podobnou, podobné nazírání na situace, jako říkal pan velvyslanec. Navš- byla zde navštěva to Mariupolu a také i dalších eh, měst, které jsou blízko těch eh, konfliktních zemí. Zítra společně s komisařem Hánem také navštívíme Ukrajinu. Komisař Hahn se setká s prezidentem a s premiérem a také i s předsedou eh, parlament, ukrajinského parlamentu. Také se navštíví Charkov eh, a tam také navštívíme různé projekty, které Evropská unie podporuje. Teď se tedy dostávám již přímo k meritu věci provádění minských dohod. Musím vám připomenout, na čem se dohodly hlavy států a vlád v březnu, tedy před třemi měsíci. Evropská rada vyzývá všechny strany, opravdu všechny strany, aby rychle a plně e, provedly všechny minské dohody. Mm, také zde mají i Rusko má svou odpovědnost. Evropská unie bude nadále připravena podporovat celý postup, zejména co se týče možností OBSE, monitorování a ověřování provádění těchto dohod. Také budeme sledovat i provádění v oblasti ehm, ropy a také eh, prohloubené komplexní dohody o volném obchodu. Ehm, dva, dvě členské státy jednaly mm, vlastně jménem Evropské unie velice tvrdě, přímo tyto minské dohody vyjednávaly. Také je zde speciální monitorovací mise OBSE, která byla velice význačná. Ehm, celkově jsme už vynaložili asi více než 5 milionů eur také jsme podporovali asi 500 lidí, kteří, se, kteří tam tedy teď působí. Mm, také, také podporujeme práci misí i třeba pomocí zobrazovacích satelitních zařízení, o čemž tak hovořil pan, ambas, pan velvyslanec. Také nabízíme různé technické monitorovací nástroje, včetně obrněných eh, vozidel. Rovněž jsme také nabídli 64 vozidel, z nichž asi polovina je obrněných a další se ještě chystají. To vše je k tomu, abychom ukázali, že zhruba tři čtvrtě pracovníků této mise a financování pochází právě od Evropské unie a od členských států EU. To je ukázka konkrétní podpory provádění a ověřování minských dohod z naší strany. A teď se dostávám k situaci v terénu. Chtěl bych teď upozornit také na to, na čem se, o čem hovořili hlavy státa vládu. Máme zde tedy také speciální proces, který se týká energetiky který přináší velice dobré uspokojivé výsledky a doufáme, že brzy se nám podaří podepsat společně s ukrajinskými a ruskými ministry energetiky. Za naši stranu tam bude mm, komisar Ševčovič, že tedy dojde k podpisu dohody, která zaručí dodávky a bude to až do doby, kdy dojde ke stokholmské arbitráži. Doufáme, že tedy k tomu podpisu by mělo dojít v červenci. Dále jsou zde také hovory o e, té dohodě, prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu. Tam bylo jasně řečeno na ukrajinském summitu, že od 1. ledna 2016 bude uplatňována první část této dohody a s tím také souhlasila i Ruská federace. My teď hledáme další možnosti, jak využít různé flexibility k tomu v té stávající dohodě, a abychom také mm, reagovali na obavy ruské strany. Dále, co se týče přímo toho minského balíčku. Celkově ta bezpečnostní situace se zlepšuje od doby, kdy bylo zahájeno příměří v únoru s výjimkou dramatických událostí v Debalceve, které stály právě na začátku. E, dochází e, ale k některým přestřelkám, například Širokine, oblast u Mariupol, zejména jsou to části u letiště Doněck, severní část Luhanska, to znamená severní, střední a jižní část. Tam to um, tam to pokračuje, tam stále ještě působí vojenské jednotky, což samozřejmě v nás eh, vyvolává znepokojení. ten, to, ta poslední akce, to bylo 1. června, eh, bouře, nebo boje, které vypukly u města Marinka. My a vysoká představitelka to považovali za úplně nejhorší porušení příměří od doby, kdy byly uzavřeny minské dohody. Navíc to pak ještě bylo následováno tím, že vlastně na tu kontaktní linii bylo přesunuto velké množství těžkých zbraní. Čili tyto incidenty byly významné, ale nejsou to jediným, eh, co nás trápí, protože jsou zde další problémy. Na místě je stále ještě velké množství velkých eh, těžkých zbraní, které se tam pohybují a které se také používají. Není to pouze naše svědectví, máme zde také ještě speciální monitorovací misi OECD, OBSE, která nás také o tom informuje. OBSE nezískala úplně ucelený obrázek, byť se o to snaží, protože oni se nikdy, oni vlastně nemají k dispozici úplně ty základní informace. Od začátku uzavření příměří také spolehají na kontakty se společným výborem kde jsou také vysoce postavení ruští a ukrajinští pracovníci. OBSE také nemá vždy přístup na všechna místa, kladou se jim překážky a celkově ta situace pro ně není lehká, není lehké pro ně eh, podávat zprávy. Pan velvyslanec hovořil o tom, že bylo propuštěno množství eh, těch rukojmích. Říkal, že 319 ukrajinských vojáků však stále zůstává eh, ve vězení, takže stále tam přetrvává vlastně to nezákonné zadržování. Dále, teď bych chtěl eh, opravdu eh, smeknout před prací, před prací eh, hlavní představitelky kontaktní skupiny, která tento měsíc ukončí svou práci, odvedla opravdu vynikající práci. Jsme velice rádi, že se věnovala této téměř nemožné misi. Tato kontaktní skupina, tato trilaterální kontaktní skupina zahájila svou práci v květnu. Společně eh, také spolupracovali i se skupinou, která se věnovala otázkám ekonomickým, politickým a socioekonomickým. Nicméně zatím je jasné, že jsou zde ještě otázky spojené s tím postavením těch jednotlivých oblastí, s tím zvláštním statutem. Je důležité, abychom se věnovali těm skutečným otázkám, takže tou jednou z nich je třeba, eh, zda budou předčasné nebo zda budou volby v těchto oblastech. a e už se tomu věnuje, proběhla tam speciální mise, také o tom byla připravena zpráva, jak již říkal také pan velvyslanec. Bohužel OBSE eh, nemohli se dostat do určitých oblastí Doněcka a Luhanska, aby se tam také připravili na tu další misi, která se bude týkat eh, pozorovatelské mise. Nicméně OBSE také připravili některá doporučení, která musí být dodržována, aby potom oni mohli dodrž- eh, také dohlížet na průběhem voleb. Je důležité, aby ty volby proběhly, ať už to budou tedy místní, ať už to bude součástí voleb na celé Ukrajině, nebo pouze za to budou volby přímo v těchto regionech. Ale je, ty, ty podmínky jsou jasně stanovené, ty volby musí být považovány za řádné a svobodné, musí eh, to tak eh, to být, musí to odpovídat eh, také měřítkům OBSE ODIR. Ještě s tím souvisí další věc jsou zde eh, různé věci, které se ve veřejné debatě někdy přehlížejí a jsou ale přitom také v té minské dohodě. Eh, za prvé, zaručit bezpečný přístup humanitární pomoci. Ta zatím ještě není ve všech případech eh, Mm, opravdu dostupná, takže my usilujeme o to, abychom do Luhanska mohli dovážet veškerou humanitární pomoc, aby tam humanitární pomoc, která se dostává do Luhanska, se tam nedostávala pouze z Ruska, ale i z té kijevské části. Další část byla také obnovení socioekonomických vazeb eh, s Kijevem. O tom jsme eh, také hovořili. Eh, v některých oblastech jsou také francouzští a němečtí odborníci, nicméně potřebujeme tam určité politické a bezpečnostní záruky, jinak to bankovnictví se neobnoví a ty sociální transfery se tam neobnoví. Dále také stažení eh, stažení vojenské techniky, eh, stažení žoldnéřů, eh, stažení nelegálních vojenských jednotek. Další bod, k tomu se vlastně vyjádřím, co říkal už pan Eh, velvyslanec. Nejedná se tam pouze o ten zvláštní statut, jedná se také o ústavní reformu, která zaručí některým oblastem, konkrétně eh, Doněcka a Luganska, tento eh, zvláštní statut. Je důležité jednat se zástupci těchto regionů a musí to být tedy součástí ústavní reformy. Teď se to projednává v ukrajinském parlamentu, mělo by se o tom hlasovat letos, teď probíhá druhé čtení, takže Toto vše musí být ještě završeno tím, že Ukrajina znovu obnoví do konce roku eh, svou hranici s Ruskem. To je naprosto klíčová podmínka pro Ukrajinu, kterou my také plně podporujeme. Ta hranice měří asi 400 kilometrů a teď není pod kontrolou ukrajinských orgánů. Podle Minské dohody by k tomu mělo dojít, až proběhne reforma ústavy. Takže to je vlastně takový jakýsi postupový graf. Jedna věc eh, potom eh, bude mít za následek další a všichni se na tom provádění jednotlivých věcí musí podílet. Děkuji a nyní má slovo pan Andrej Plenkovič, který je předsedou delegace pro vztahy Evropské unie a Ukrajiny. Je to tedy výbor pro spolupráci parlamentu Evropské unie a Ukrajiny. No, Děkuji vám, paní Fotigo, vážená, vážený pane velvyslanče, pane řediteli, vážení kolegové. Vždycky je dobré eh, mít takovou intenzivní spolupráci s podvýborem SED k e situaci na Ukrajině. Tohle není eh, první společné zasedání podvýboru pro Ukrajinu, eh, pod delegace pro Ukrajinu a podvýboru. Jeho hlavním tématem je dnes tedy implementace v Minské dohody hlavní eh, prvek pro bezpečnost, eh, stabilitu a doufejme eh, místové, tedy úspěšnou mírovou reintegraci nelegálně okupované části Ukrajiny do celkového řádu země. Myslím si, že ty věci, o kterých hovořil pan Vígan, společně s panem velvyslancem, včetně těch 13 opatřeních, o kterých se hovořilo na zasedání v Minsku a toho, jak je jejich implementace důležitá, můžeme říci, že ta dynamika implementace není zcela uspokojivá. To je závěr, ke kterému můžeme dojít vzhledem k tomu, že přes 100 ukrajinských vojáků přišlo o život během příměří, během odsunu eh, tzv. těžkých zbraní, nebo údajného odsunu těžkých zbraní a eh, výměny eh, uprchlíků a stažení zahraničních kontingentů. V tomto kontextu Myslím, že eh, můžeme eh, říci, že to, co říká eh, ukrajinská vláda k většímu rozměru externí dimenze CSDP, myslím, že tady padá na úrodnou půdu. Na radě se jedná o tom, jak posílit poradní misi EU, která probíhá, kterou řada z nás navštívila, když jsme byli v Kijevě která má eh, důležitou eh, roli v eh, reformě civilního sektoru, ale pokud jde o důvěryhodnost zahraniční bezpečnostní politiky v EU, tak větší respekt by Ukrajina určitě ocenila. K tomu ta. V této fázi také musím říci, že Donbass není jediná věc, která nám leží jen na srdci, protože Minsk se zabývá převážně touto oblastí a neměli bychom eh, vynechat žádnou příležitost eh, zmínit Krym, když jednáme o Ukrajině, eh, který byl anektován v nesouladu s mezinárodním právem a to je zcela nepřijatelné, i jak to ve všech svých prohlášeních a rezolucích konstatuje Evropský parlament. Dále proces ústavních reform Samozřejmě my chápeme, že, eh, že ústavní reformy a decentralizace je také eh, součástí širší dohody z Minsku. Evropská unie a další mezinárodní organizace by tady měly podpořit eh, tu zprostředkující práci paní Dalaviny. Jejím cílem je vytvořit nějakou komunikaci a větší důvěru mezi oběma stranami frontové linie což je samozřejmě velice ožává práce a složitá. A hm, my samozřejmě víme, že řada členských států používá katalogová opatření jako decentralizace e, e, v inkluze menšin, péče o uprchlíky a vysídlence. To jsou užitečné nástroje, které lze uplatnit i na Donbase. A potom k tomu inovativnějšímu přístupu, myslím, že časem budeme potřebovat nějakého zahraniční jmenovaného člověka, který bude usnadňovat ten proces. To by mohlo Ukrajině v této situaci pomoci. A také by to mohlo doplnit eh, úsilí Evropské unie. Já jsem byl 3. a 4. v Kijevě, když eh, proběhl ten velký útok na Marinku. A bylo to pouhých několik hodin před eh, zprávou o stavu Unie eh, prezidenta Borošenka, který, která byla tady na zítří. A, a takže je zřejmé, že to bylo všechno jen na, než náhoda. A já jsem velice rád, mimochodem, že je tady hodně členů naší delegace přítomných tomuto zasedání. Děkuji, Andrej. Teď otevřeme rozpravu a ještě než eh, k ní přistoupíme, tak dovolte jednu poznámku. A pan Vígan? Eh, bych byla ráda, kdyby eh, popsal podrobněji jednání Minské kontaktní skupiny. Máme tady poměrně uh, eh, smíšené informace po nedávném zasedání. Ukrajinská strana uh, oznámila uh, porušení uh, procesu z uh, ruské strany, zatímco uh, vyslankyně Haidita Diavliny uh, se k tomu vyjádřila um, vágně neutrálně, řekla, že na rozcházející zasedání bude bylo už víceméně rozhodnuto, nicméně datum toho eh, zasedání nebylo oznámeno. Takže to bylo takové trochu zmatečné. Já bych mm, byl pro aktivnější roli diplomatů, eh, kteří eh, pracují v rámci mise OBS. E. A o tom se už musíme pobavit a teď debata začíná pan Kelon. Děkuji. Vážení eh, vyslanci, eh, vážení kolegové, eh, Minská dohoda se nedodržuje a otázka je, do jaké míry se stále vykonává. Ale je to jediný rámec, na který se můžeme spolehat, takže je v našem společném zájmu tohle posílit a dovést to k úspěšnému konci protože eh, ta fakta, která eh, veslanec Ukrajiny eh, předložil, jsou zlověstná. Pět tisíckrát ostřelování z víc než 100 mrtvých, 300 v, ve vězení všichni naději Savčenko. Myslím si, že to hlavní pro nás není zvyknout si na opakování tohoto porušení. Musíme to udělat musíme udělat něco mnohem konkrétnějšího, závažného. A základem eh, našich kroků musí být eh, usnesení eh, z minulého týdne o vztazích k, mezi EU a Ruskem, které připravil kolega Landsbergis. Přísná podmíněnost. Za prvé Rusko musí souhlasit s dohodou z Minsku a potom můžeme nabídnout první kroky k obnovení normálních vztahů. To samozřejmě znamená, že nadcházející eh, sankce rady musí pokračovat a je třeba je eh, posílit, protože není mm, žádná alternativa k eh, pokračování mm, v dohodách z Minsku. Máme přesvědčivé signály, že ruské vedení je eh, svým způsobem eh, eh, zoufalé z působení sankcí. Takže je v našem zájmu s nimi pokračovat. Potom velice důležité je, jak to vyplývá ze zprávy o volisanců, omenovit kontrolu nad ukrajinskými hranicemi. Tak na to potřebujeme nejdříve poskytnout eh, možnosti a záruky. takže aby eh, pozorovatelé mohli eh, vykonávat svoji roli podle minských dohod. Velisanec Jelisev hovořil o, o, o tom ruském světě, ruský mír, což je teorie, které se Evropská unie ani na to adekvátně nepostavili. A sem se dostáváme eh, k teoretickému eh, základu invaze na Ukrajinu. Jednostranně bránit takzvané vlastence v zahraničí za použití eh, vojenské síly. A to se netýká jenom Ukrajiny. Týká se to každé země v Evropě. Že každá země by mohla být cílem vzhledem k, eh, nebo pod záminkou ochrany eh, krajanů v zahraničí. A to jednostranné uzurpování moci eh, nebo práva vojensky zasahovat do vnitřních věcí jiné země. O to tady jde. Podívejte se, co řekl minister zahraničí Lavrov v Mnichově letos. Ukrajinská krize tu je třeba vnímat i jako nástroj k vytváření tlaku na eh, západní mocnosti, aby eh, souhlasili s, novou, s novým eh, systémem mezinárodní stability. Což je takový systém Molotov-Ribbentrop. Rozdělit si Evropu na zájmové zóny, zóny vlivu. A závěrem, eh, paní předsedkyně, si myslím, že je velice důležité, jak říkal Science Began, zajistit včas ústavní reformy na Ukrajině společně s eh, dalšími základními reformami, eh, které budou působit proti korupci. Děkuji, pane Kalame. Vážení kolegové, máme eh, jenom omezený prostor, proto uzamírám eh, seznam řečníků a teď pan eh, Freund, prosím, stručně. I will, I will be, as I... Já budu stručný, jako obvykle. Děkuji, že tady mohu vystoupit. Já bych rád poděkoval panu velvyslanci Liseovi za jeho velmi silný postoj Myslím, že ukrajinská vláda může být pešná na to, že má zástupce, jako, eh, jakým jste, na takovémto postu. Ale i tak, když jsem poslouchal to, co jste říkal, tak jsem trochu ztratil eh, přehled o všech těch bodech, které jste říkal, které jste uváděl a které pořád ještě chybějí. Z té eh, dohody. Na druhou stranu je tady řada věcí, o kterých jste nemluvil a které často zmiňuje Evropská unie. Například jsou to změny v jednání eh, eh, Ukrajiny. Například je to požadovek na boj proti eh, korupce, která je rozšířená u vás. Dále byste měli pratit, pracovat na ústavě, která by eh, dala více pravomocí regionům, dále jde o kontrolu moci oligarchů, kteří připravují Ukrajinu o zdroje. A potom nejdůležitější věcí je zřízení právního státu na Ukrajině. Tady je to řada věcí, které se musí provést a mě by jenom zajímalo, jak se k něm stavíte vy nebo Ukrajina obecně. Děkuji, Marek Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Podíváme-li se na handění eh, z posledních třech týdnů, je zřejmé, že musíme mít připravenou politickou variantu a reakci na, pro případ eh, radikální eskalace ruské agrese eh, na východní Ukrajině. Hospodářské sankce hrajou důležitou roli, i když existují eh, eh, různá stanoviska k tomu. Mm, americký ministr obrany eh, nedávno řekl, že toto nestačí. Ruské úřady budou si vědět, jaká bude naše politická reakce, když se budeme snažit obnovit rovnováhu. Kdyby se stalo něco špatného, ne protože bychom to chtěli udělat, ale proto, aby se to nestalo, abychom zadrželi tu agresi ne vždy eh, je eh, vhodné nereagovat, eh, ale ještě na posledním zasedání jsme se bránili podpořit apel prezidenta Porošenka o vyslání mírových sil policejních nebo jiných na Ukrajinu. Ten apel jsme slyšeli před dvěma měsíci a často v, u nás v parlamentu v kuloárech jsme slyšeli reakci no, že komise pořád eh, to zdržuje, eh, trvají eh, rozhovory a tak dále. My jako parlament bychom měli udávat určitý směr. Další úřady ho buď zrealizují nebo ne. Tuhle výzvu jsme měli podpořit, jakmile s ní přišli před dvěma měsíci. Druhá věc, jaká bude naše reakce? Kde jsou regionálně citlivé body pro Rusko? Za prvé, urychlení eh, přijetí eh, Gruzie do NATO, posílení eh, obrany nejohroženějších států Evropské unie a Atlantického okraje. Často tady slyším, že američané jsou nějaké geopolitické konkurenci s Ruskem. To je problém bezpečnosti našich států Evropské unie nebo eh, zemí s námi spolupracujících, jako je Ukrajina. My, evropští členové NATO, si musíme připomínat, že obrana a eh, Litvy a Estonska musí být posílena. Musíme eh, se snažit pozitivně reagovat na apel prezidenta Porošenka. Pokud nebudeme připraveni, pokud řekneme ještě dáme pět dalších osob na sanční seznam, ještě dáme sankce na nějaké jiné zboží, tak tím Putina nezadržíme. A pamatujme, je tady určitý eh, eh, sociologický eh, zákon, který funguje v východní střední Evropě a bylo to vidět i na Ukrajině. Vlády poměrně snadno prohrávají výbo- volby. Mě musíme samozřejmě apelovat na naše ukrajinské přátelé, aby udělali reformy. To je řádné, pane velvyslanče, všichni na ně čekáme. Ale všichni si musíme být uvědomit, uvědomit, že čas nepracuje pro nás hraje pro Putina. Putin s ním počítá, že prodlužování eh, konfliktu, eh, prodlužování konfliktu povede eh, k ustálení ruského vlivu. Mm, když nebudeme jednat, poneseme spolu odpovědnost za eskalaci tohoto konfliktu. Děkuji. Once more. Kolegové, ještě jednou vás požádám, abyste byli celé stručnější, protože náš čas je velmi omezený. Pan Štětina. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Já mám, dámy a pánové, jednu velkou obavu. Já mám obavu, že minské dohody jsou mrtvé. A já se pokusím vysvětlit, proč. Eh, pan velvyslanec tady po, použil dva výrazy. Soft power and hard power. My jsme ve Štrasburku Mnohokrát už je slyš, slyšeli výraz soft power. A hard power já jsem slyšel dneska poprvé z úst pana velvyslance. Nicméně si myslím, že frekvence tohoto výrazu se bude zvyšovat. A to zejména proto, že jsme přijali dvě důležité eh, rezoluce, pana Landsbergise a pana Pasku. Já bych se zastavil té rezoluce pana Pasku. Pan Pasku totiž eh, Eh, v té rezoluci, kterou jsme projednávali minulý týden, eh, řekl, že eh, ta činnost ruské armády je velká demonstrace síly a vyzval Evropský parlament, aby takovou demonstraci síly ve spolupráci s NATO v Černém moři provedl také. To je skutečně jeden z projevů toho, té tvrdé síly hard power. Já si myslím, že soft power představuje především teda argumentaci a my všichni víme, že lež je součástí vrcholné ruské politiky a demonstrativně prostě nám budou ukazovat, že naše argumenty jsou skutečně very soft. A je to proto, a já to vím velmi dobře, že Rusko respektuje silné protivníky. Já vám jenom připomenu, že to byl právě prezident Reagan, který zvítězil ve studené válce nad Moskvou a proto si ho Moskva vážila. A jestli chceme, aby si e, Moskva vážila i Evropského parlamentu, tak bych se zaměřil na ten termín hard power, který použil pan Velvyslavec. Děkuji vám za pozornost. Thank you, sir. Mr. Děkuji, pan Landsbergis. Okay, sorry. <laughs> Madame Kaneta. Paní Kaneta, tedy jako první. Děkuji vám. Ehm, nevadí, kdo bude první. Ehm, máme asi podobný postoj jako bývalá ministrině a diplomatka. Teď eh, řeknu něco, co nebude znít eh, moc diplomaticky. Děkuji, Jacku, eh, s vaším svolením. Ano, já také patřím k těm, kteří si myslí, že minská, minské dohody jsou mrtvé. Já si myslím, že tady není žádný jiný rámec, v rámci něhož bychom mohli vést dialog a hledat řešení že to řešení může být jedně politické, ale očekávala bych mnohem jasnější jazyk o porušování minských dohod od Evropské rady a Evropské komise. A také od eh, svých kolegů v parlamentu bych něco podobného očekávala. Já jsem eh, to vnímala velmi bolestivě, to hlasování Eh, tak jak proběhlo, o Černé moři a o vztahu k Rusku a o té bezpečnostní strategii, zejména se to týkalo odstavce 16, kde je řečeno, že potřeba posílit bezpečnostní spolupráci mezi eh, s Ukrajinou, tedy eh, Moldavskem a Gruzí a státy NATO v tomto regionu, což je Rumunsko a Bulharsko. Já si myslím, že velmi znepokojivé, že teď eh, slýcháme různé zvěsti, že po té ofenzivě, které se snažil okouzlit eh, eh, například Itálii nedávno, tak že se mění pozice rady, kde se musí nakonec rozhodnout o sankcích. Zůstanou sankce v platnosti až do konce roku? což je jasný postoj eh, k tomu, eh, jak se dodržuje eh, příměří. kdy podle této dohody by Rakousko mělo, pardon, Rusko mělo předat plnou kontrolu nad hranicí Ukrajině. A rada se k tomu bude muset postavit, bude se muset postavit k těm závazkům, které jsou v Minské dohodě. Pokud dojde k revizi sankcí, tak nemáme žádnou společnou zahraniční politiku Evropské unie. Ta už nebude dále existovat. Pro pobaltské státy to bude velmi silný signál ze strany Rady. Děkuji. Pan Landsbergis. Děkuji, já budu velmi stručný, jenom dva body týkající se té zprávy, která byla přijata minulý týden. Té zprávě o vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem je formulace, která se dostala do toho závěrečného textu, kde se hovoří o Minské dohodě. Tam se říká o tom, že ta Minská dohoda se musí plně Eh, dodržovat a je tam také uvedeno, co je tím míněno. A my jsme eh, na politických skupinách vedli poměrně nebo diskuzi o tom, proč tam musíme v té závorce uvádět, co tam eh, je a co to znamená dodržování. Není, nemělo by to být jasné samo o sobě a my jsme byli toho názoru, že to moc jasné není a že tady je riziko, o, kterým, o kterém už někteří kolegové mluvili, jestli ta městská doda ještě vůbec je živá nebo mrtvá. Takže my tam velmi jasně říkáme, že se musí dodržet velmi jasné, ověřitelné věci, které nejsou politické. A na základě toho bude naprosto evidentní, jestli eh, to eh, je dodržováno nebo ne. Je to odstavec 6, pokud se eh, to budete chtít najít. A tom k té další zprávě, které tady byla řeč, z toho jde najevo, že hovoříme o stejných věcech. To se týká té zprávy pana Pasku o situaci v Černém moři. smůla, že některé ty pozměňovací návrhy, které já jsem k tomu předložil, byly zamítnuty, ale já bych chtěl ještě tady je eh, zopakovat. Jeden z nich se týká posílení spolupráce s eh, Gruzí, Moldavskem a Ukrajinou v mnoha oblastech, včetně té vojenské. Nějakých důvodů naše kolegové parlamentu měli pocit, že to je příliš silná formulace a proto to zamítli. Ale eh, já si myslím, že to je hlavně politické prohlášení. Eh, tam asi 200 poslanců Evropského parlamentu, kteří byli za to, že to je dobrý signál na adresu Moldavska, Gruzie a Ukrajiny. A posílení té spolupráce je dobrý, dobrá známka nejenom pro zlepšení bezpečnosti, ale také známka dobré vůle a spolupráce s těmito státy tak aby mohly se stát členy třeba na to AEU. Děkuji, pan Franzulisa. Thank you. Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že Rusku se podařilo dosáhnout svého hlavního cíle. Ten hlavní cíl je e, e, zabránit tomu, aby Ukrajina byla atraktivní pro Evropskou unii a NATO. Zdá se, že Rusko e, tímto směrem pokračuje snaží se nemožnit to, aby se eh, Ukrajina stala kandidátem na členství v těchto dvou organizacích. A proto tolik kolegů eh, hovořilo o tom, že Ukrajina se nikdy nepřipojí k NATO nebo EU. A proto bych vám chtěl navrhnout, aby obě organizace, zejména EU, neustále prohlašovaly, že dveře jsou Ukrajině otevřené, že tedy bude možné jednou do těch organizací vstoupit, pokud to občané Ukrajiny budou chtít. To je velmi důležité, protože jinak celá ta hra končí a my tady plítváme naším časem a časem našich občanů. A potom si myslím, že by Evropská unie nebo Evropský parlament měl přijmout nové prohlášení, kde by se jasně řeklo, že kdyby ukrajinští občané to tak skutečně chtěli, takže Ukrajina bude moci usilovat o členství v EU a v dalších západních a euroatlantických organizacích. Dámy a pánové, bohužel, evropské státy nemají společnou pozici eh, na tuto problematiku. V podstatě je to otázka ceny. Otázka ceny za kterou, eh, kterou je Rusko ochotno platit za agresi na Ukrajině. A proto sankce musí pokračovat. A možná je potřeba zavést ještě nové sankce, protože v konečném posudku je to vždycky otázka peněz. Už mluvím příliš dlouho, takže já skončím. A ještě poslední věc. Hodně věcí, které Ukrajina ještě musí udělat. A teď eh, bych se chtěl zmínit o hranici s Moldavskem. Ukrajina by měla více zajistit hranice s Podněstřím, protože to není eh, uznaný stát, eh, tam eh, dochází k exportu přes přístav v Oděse. A také je potřeba zajistit práva národních menšin na Ukrajině, aby například se mohli dělávat ve svém mateřském jazyce. A poslední věc. Víte, že eh, proběhly místní volby na Moldavsku, kde ty strany sponzorované Ruskem byly úspěšné po tom prvním kole. Bohužel Evropská unie něco podobného dělat nemůže. Nemůže eh, finančně pomoci těm proevropským stranám v Moldavsku. Děkuji, pane Fronzulico. Pan Tanok, velmi rychle, potom paní Koracabild. Jenom velmi krátká otázka na eh, velvyslance Lisejeva, na pana Landsbergise. Vy jste eh, se zmiňoval o tom, že jeden z vašich pozměňovacích návrhů byl o spolupráci s Gruzií, Moldavskem a eh, Ukrajinou. A moje otázka na opas vás je, co s Guamem? Víme, že to byla mezivládní organizace, která měla bránit 60 lety expanzi Ruska. Možná, že pan Besenec by nám k tomu mohl něco říct. My jsme o tom něco už dlouho neslyšeli. Děkuji, paní Koraca. Kolik se Ano, děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> My kolegové už eh, podrobně řekli, k jakým velkým pošlapáváním té minské dohody dochází. Eh, myslím si, že e SVČ dělá dobrou práci v tom, jak se snaží plnit eh, prosazovat tu dohodu o přidružení. Zároveň bych chtěla říct si, že někteří mý kolegové eh, opakují, že by bychom chtěli, aby vysoká představitelka SVČ zaujala političtější roli, protože eh, jsou zde ty sankce, tak, ale jak, jak, budeme, jak se vyjádříme k tomu porušování? Například jsou zde zločiny, jsou zde porušování lidských práv. Říkáte třeba, že tam není přístup k těm uh, uprchlíkům, je tam velký počet uprchlíků, velký počet uh, vysídlených osob podle ECHA, podle Evropské unie. Mm, OBSE tam nemůže, nemá tam přístup, nemůžou připravovat volby, nemůžou se tam dostat humanitární konvoje. Takže já se ptám, kdy uh, pojede paní Mogherinová na Ukrajinu kdy se také Ukrajina dostane na pořad dne na jednání Rady pro zahraniční věci. A jak je to s usneseními, které parlament eh, schválil obě eh, velkou většinou, co, co se bude dál dít, kdy také informujete evropskou veřejnost, že jsou naprosto pod vlivem ruské a kre, eh, ruské propagandy. Dnes vlastně ti lidé, kteří nás informují, riskují své životy, když nám říkají třeba, kolik je tam ruských vojsk, kolik je tam těch eh, nepravidelných eh, eh, vojsk. Teď probíhá vlastně humanitární krize. Je to trošku trochu, jako to bylo v Sarajevu. V té době Evropa neměla žádnou společnou bezpečnostní a obranou politiku ale dnes eh, se o tom hovoří v médiích. Lidé eh, říkají, že je přece nemožné, aby Evropská unie nic nedělala. Když zde máme tu společnou bezpečnou obranou politiku, tak proč se nic neděje? Proč to máme jenom na papíře? Já eh, se teď zdržím své otázky, protože bych v podstatě opakovala to, co se teď ptala paní Koraca Bild. Pan Vigant bude muset odejít dříve, takže ho poprosím, aby začal. A pane, eh, pa, pan, pan velvyslanec bude mluvit jako druhý. Já jsem si velice pečlivě vyslechl, co jste říkali, paní Koraca Belt. Mm, myslím si, že to není úplně pravdivý popis té, nebo úplně správný popis té situace, protože Evropská unie zde má soudržný postoj, má svou politiku vůči Ukrajině a Evropské unii. Eh, pardon, a snažíme se opravdu zdůrazňovat tu jednotu Evropské unie. Také jste hovořila o těch sankcích, jakož to o klíčovém nástroji a i ostatní kolegové o těch sankcích hovořili. Ty sankce zůstávají v platnosti a také eh, se v blízké budoucnosti budou činit eh, důležitá rozhodnutí o tom, jak to s těmi sankcemi bude dál víte velice dobře, že tam se to eh, ne, nehlasuje v národních parlamentech, ale jedná se o koncensus členských států. Je to důležitý úkol, který bude muset být splněn. Brzy uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Nicméně už zde máme eh, doporučení nebo jednotlivá, mm, jednotlivá orientace, kterou zde máme z jarního samitu rady. A co se týče minských dohod, tak to jsou určité hlavní body, které musí být splněny. Dnes jste to všichni hodnotili, nakolik jsou ty minské dohody dodržovány. Situace vysídlených osob je velice eh, závažná. Hovoří se, že to je 1,3 až 1,6 lidí, kteří jsou vysídleny v rámci Ukrajiny. Je to obrovský problém pro ukrajinskou společnost připra- my jsme na to uvolnili několik milionů, 10, 100 milionů eur. A jak tomu často bývá při těchto krizích, tak Evropská unie je možná největším dárcem, ale zároveň nejsme tak dobře viditelní, jako je, a tomu tak bývá i v těch ostatních eh, krizích takže ostatní jsou viditelnější se svými konvoji. Důležité je také do, tu humanitární pomoc dodávat i do oblastí, které jsou pod kontrolou jiných subjektů než Kijevu. Nicméně e, e, jsou tam lidé, kteří opravdu potřebují tuto humanitární pomoc i v těchto oblastech. Souhlasím s tím, že bychom také měli zlepšit e, svou komunikaci vůči veřejnosti, na tom pracujeme a také vysoká představitelka Eh, jak byla požádána Evropskou radou v březnu, předloží konkrétní plán na další Evropské radě. Další dotazy, které padly. Paní, eh, ptali jste se, jak je to s tou trilaterární kontaktní skupinou v takových, v eh, takových příležitostech eh, někdy jsou velice takové obtížné, schůze obtížná jednání a třeba zrovna naposled eh, prezident Putin spochybnil vlastně úplně celou tu skupinu, protože se tam hovařilo o separatistech. Měli tam vlastně do, to, do té skupiny, do té kontaktní skupiny být zapojeni i separatisté, ale to Eh, to bylo odmítnuto jak ze strany Ukrajiny, tak ze strany OBSE. Takže separatisté jsou přizváni do jednotlivých pracovních skupin, ale ne do té hlavní trilaterální kontaktní skupiny. V Paříži minulý týden bylo také e, zdůrazněno, že právě ta trilaterální kontaktní skupina má ústřední roli že musí být tato role zachována a že to také musí být zdůrazněno i v minských dohodách. Dále dotaz pana Andreje Plenkoviče. Ptal jste se na poradní misi EU. Co můžeme udělat? Nejlepší by bylo, aby ta mise nepůsobila pouze v Kijevu, ale i v dalších oblastech, aby nespolupracovala pouze s eh, orgány, které mají podporovat právo, ale i aby působila i v těch regionech. Už jsme s tím začali, také proběhne strategický přeskum na podzim. Uvidíme, jaké další operační úkoly by mohla tato mise převzít, možná nějaké třeba eh, školicí činnosti. Někteří z vás také upozornili na to, jak je důležitá také ústavní reforma a decentralizace, jak je to propojeno, ta ústavní reforma s decentralizací, že to je také součástí minského procesu. Vítám toto propojení. Vítá, vypadá to, že jsme si všichni vědomi toho, že je zde vlastně taková velká výzva, že jsou zde dvě věci, obě musí být splněny a zároveň jsou propojeny, aby mohly být obě úspěšné. Ta druhá minská dohoda je mrtvá, to jste také zde řekli. A ostatní s tím souhlasili. Já na to reaguji tak, že budu citovat pana Jelisejeva, který řekl, že Minsk je jedinou cestou k míru. Takže ti, kdo si přejí, aby minské dohody byly mrtvé, tak tě mohu říct, že tam prostě není žádná jiná cesta. Jedinou další cestou by byla eskalace konfliktu a to si nepřejeme. Pane velvyslanče, prosím. Děkuji. Já se pokusím říct to stručně. Eh, nejdříve děkuji, Gunnar, za eh, vaše připomínky. Eh, za prvé, děkuji všem excelencím, dámám a pánům eh, za eh, vaši eh, podporu a solidaritu s Ukrajinou. Z této debaty vidím, že Evropský parlament je zcela pro naplnění minských zásad a je důležité, že tato debata se koná před dvěma nadcházejícími akcemi, a sice zasedání Rady pro zahraniční záležitosti příští týden a před Evropským summitem. Doufám, že to eh, náležitě eh, bude stimulovat eh, příslušné úvahy na evropské úrovni. Pokud je o sankce, tak my očekáváme, že dojde k jejich prodloužení automatickému minimálně. Nejenom těch sankcí zavedených v rámci, tedy vzhledem k situaci na Donbasu, ale i těch v souvislosti s Krymem, protože ty mimochodem jejich platnost končí tento měsíc, takže já doufám, že to proběhne hladce bez jakýchkoliv problémů. Zároveň eh, se musíme eh, připravit na další eh, restriktivní opatření, která je třeba zavést co nejdříve. Dále děkuji panu Freudovi za otázku po vnitřních reformách. Ve svém proslovu eh, jsem se nemohl dotknout všech aspektů situace, protože ano, eh, v současné době Ukrajina má eh, dva nepřátele. Za prvé je tady externí nepřítel, agrese ze strany Ruské federace a za druhé je to důležitost naplnění vnitřních reform, říká řečník. Takže je důležité tedy zavést reformy v kontextu stávající agrese, protože hlavním cílem ruské agrese je zastavit, tedy, tedy destabilizovat eh, politickou situaci v Ukra- na Ukrajině a neumožnit Ukrajině přiblížení se k Evropské unii. Zároveň a je velice těžké implementovat reformy, když každý den dáváme eh, z eh, státního rozpočtu na válku v Donbasu asi 5 milionů amerických dolarů. Každý den. Čili stávající situace na Donbasu i na Krymu by neměla být eh, eh, záminkou pro eh, mm, neprovádění reform. Je třeba bojovat proti korupci a oligarchizaci země, která mimochodem, což probíhá mimochodem. Rád bych zdůraznil úlohu Evropského parlamentu. Po naší nedávné debatě tady v Evropském parlamentu. Komisař pro humanitární pomoc se eh, rozhodl eh, navštívit Ukrajinu. Teď se připravujeme eh, na návštěvu pana Styliandise 1. a 2. července s patřičným balíčkem podpory. A potom také mise CSDP. Já jsem velice podrobně hovořil o e, nasazení, o možném nasazení e, mise CSDP. A teď není žádná jiná alternativa k jiným krokům Evropské unie na viditelnou podporu e, implementace Minské dohody. K otázce pana Tanoka. To je velmi zajímavá. Víte proč? V současné době Ukrajina předsedá Guamu. Takže my jsme právě e, převzali to předsednictví a a vedeme konzultace s Gruzí, e, Azerbajdžanem a Moldavskem a snažíme se mm, vdechnout nějaký nový e, život práci ve formátu Guam. Je třeba se o tom tedy bavit a zcela to využít. Já úplně souhlasím s tím, že soustředit se na věci jenom i jako je obchod, investice a energetika ve stávající situaci nestačí. Proto se zabýváme všemi možnostmi a doufám, že v nadcházejících týdnech se nám podaří se vás informovat o tom, co lze udělat v této oblasti. Opět, paní Fotego, děkuji. Andrej, děkuji mnohokrát za z účast na této akci. Vážení přátelé, s vaší pomocí zvítězíme. Thank you, Ambassador. I would like to remind Mr. Frunzulica. Děkuji. Rád bych připomněla panu Frunzulicovi, že příští měsíc se pojede do Moldavska a bude tam také e, sledovat výzkon EUBANu bude posuzovat eh, situaci na ukrajinsko-moldavské hranici. Za druhé, doufám, eh, že si vyslechneme oznámení mm, no, z návštěvy eh, nejenom komisaře Hána, ale také paní Mogherini v Kijevě velmi brzy. Je to důležité, nezbytné, kromě toho akčního plánu. Potřebujeme i tohle neustálou přítomnost v eh, jednom z nejdůležitějších eh, dějišť v našem eh, sousedství. Andrej, chceš k tomu ještě něco závěrem říct, ale prosím velice stručně. Jenom poděkuji. Myslím si, že to bylo velice dobré pobavit se o minských dohodách, budeme se bavit také o právních reformách a boji proti korupci a decentralizaci eh, na delegatě, eh, delegaci pro Ukrajině a děkujeme a těšíme se na návštěvu eh, předsedy Šulce 3. července v Kijevě a my podpoříme memorandum o spolupráci mezi radou a Evropským parlamentem a spolupráci mezi službami těchto parlamentů. Děkuji, děkuji vám, pane vyslanče, děkuji vám, pánové, za přítomnost na našem zasedání. Please stay in the chamber. We'll... Setrvejte prosím eh, v eh, sále. Pustíme se hned do dalšího bodu zasedání. Oh, okay, sure. Um, we'll start with the debriefing on. Uh... Nejdříve uh, uh, si řekneme něco k uh, zasedání jarnímu uh, parlamentního uh, zasedání, a tedy uh, parlamentního schromáždění na to. Please be seated. Those who, who would like to, to, to go out, please. Uh... Prosím, eh, ty, kteří chtějí odejít, aby to už měli rychle. Uh, the nine, nine... Dobrá. Kde vidí člena delegace Evropského parlamentu? Byla uh, přítomna na uh, zasedání uh, uh parlamentního schromáždění NATO v Budapešti. Delegaci uh, vedl pan uh, Kircos, šéf delegace. A já bych mu teď dala eh, slovo, aby nám k tomu eh, řekl podrobnější informace a potom dám eh, slovo členům dalším členům delegace, aby také přispěli. I would like to... Děkuji, já bych chtěl zhrnout některé z těch závěrů, ke kterým jsem dospěl po své účasti na jarním zasedání toho parlamentního zhromáždění NATO. Většina Eh, účastníků řekla, že eh, Rusko bude pokračovat ve své agresivní politice na Ukrajině a vytváří, bude vytvářet tlak na NATO a členské státy. Politické náklady, které to pro Rusko bude mít, nutí Putina a další eh, důležité osobnosti toho režimu, aby posílili svůj režim, aby tedy se uchylovali k nacionalismu. Dá se, že ukrajinská ekonomika se nestále zhoršuje, což vytváří další nestabilitu, kterou eh, Rusové využívají. A proto eh, musí na to Evropská unie pomoci Ukrajině ekonomicky a pomoci stabilizovat situaci. Stabilní a silná Ukrajina nejlepší odpovědí na agresivní politiku Ruska. Důraz eh, byl dán na hybridní eh, povahu války na východě Ukrajině s tím, že potřeba mít moderní a flexibilní strategii, která by mohla například eh, reagovat na ruskou propagandu. Ruské kroky ukazují, že prezident Putin je odhodlán pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, ale i jinde. Na druhou stranu většina analytiků dospěla k závěru, že Rusko nemá ekonomické nebo technické prostředky pro to, aby mohla, mohlo tento program provést podle svého plánu. Většina odborníků také očekává, že dojde k politické dohodě v rozhovorech s Iránem, protože tato dohoda by mohla mít také příznivý dopad na světovou ekonomiku iránská aktiva, která byla zmrazena mezinárodním společenstvím, představují asi 100 až 140 miliard dolarů. Irán je také na mě vážející ropu a hotovost, která je možná eh, nebo prostředky, které by mohl získat po zrušení sankcí, by mohly eh, eh, nastartovat novou dynamiku v hospodářských vztazích, ale potřeba postupovat velmi opatrně, aby Irán eh, nedokončil výrobu jaderné zbraně. Konflikty v Syrii, v Iráku, v Libii budou pokračovat. Nestabilita v těchto zemích ještě zhoršuje migrační toky, eh, které míří do Evropy, což ještě více problematizuje přijetí společné politiky. Události minulých týdnů ukazují, že hodnocení situace strany politiků a odborníků je správné. Irácké a syrské jednotky přišly o další území na úkor islamistů a v Libii se prohlubuje humanitární krize. A výsledek jsou eh, velmi velké migrační toky směrem do Evropy které neustále vzrůstají. Stejně tak eh, spousta mladých eh, Evropanů začíná sympatizovat eh, s islamisty. Jsou to potenciální bojovníci, již několik set jich bojuje v Syrii a v Iráku. A dále bylo řečeno, že eh, se velmi těžce je odrazuje od těchto eh, kroků. A na to také bude muset postupně navyšovat výdaje na obranu až na 2% HDP a provádět eh, za, za rozhodnutí přijatá ve, na summitu ve Velsu, například co to týká pránu, připravenosti na to. Co se týče rozšíření, tak tady závazek eh, eh, otevřít dveře Gruzii, Bosně Hercegovině a Makedonii a Černé hoře byl znovu zopakován, nicméně pouze Černá hora dostane pozvánku do konce roku 2015. Děkuji. Děkuji, pane Kircisi. Je... Chce pan Van Orden také přispět do diskuze? Děkuji vám, paní Předsedkyně, ano. Já jsem také strávil několik dní v Budapešti a větší části se tam naštěvoval eh, obrany a bezpečnostní eh, výbor eh, parlamentního zhromáždění. My jsme tam také si vyslechli velmi povzbudivý projev amerického generála Nicholsona, který je na velitelství NATO, které je umístěné v Turecku také od Stephena Covingtona, který je strategickým poradcem v Sakéru. A to zaměření bylo hlavně na to východní nebezpečí, na krizi na Ukrajině a také jaká je reakce data, tím, že je potřeba zvýšit svou připravenost. Teď Eh, je tady také velká ochota vytvořit eh, eh, jednotku asi pět tisících vojácích potřebnou technikou, kteří, která by mohla být připravená k nasazení během 48 hodin. Takže na to tento problém bere velmi vážně a snaží se zdůrazňovat, jak důležitá je role NATO pro naši bezpečnost a obranu a že bychom v žádném případě neměli Eh, odvracet pozornost. A během našich eh, diskuzí jsme také hovořili o hybridním eh, vedení války. To je historicky velmi známá technika Ruska, tedy využít všech dostupných prostředků, jak se měšovat do poměru v té sílové zemi. Stejně tak jsme diskutovali po období po ISAF v, Afganistánu. I tady jsme hovořili o tom akčním plánu a o tom, jak posílet transatlantické pouto. Zejména byla zmiňována politická vůle, nejenom, že musíme investovat více do obrany, ale musíme mít také politickou vůli to e, využívat ty e, schopnosti, které máme. Děkuji, pane Van Ordene. Hlásí se ještě někdo o slovo? Chce někdo vystoupit? Pokud ne, tak eh, já uzavírám tento bod našeho programu, ale prosím, zůstaňte v sále. Za okamžik začne veřejné slyšení o provádění eh, stanovení o soudržnosti, což je společné slyšení s výborem Libe, takže prosím, zač, za, zůstaňte v sále.